Krásný dobrý den. Zahájíme opět naší schůzi. Vítám vás na zasedání výboru pro kontrolu rozpočtu. Eh, konkrétně nyní k problematice eh, eutrofie v Pobaltí. A spravodajem je pan kolega Sarama. Eh, Sarvama, dovolte, abych ho tady přivítala. Máme tady také pana profesora Humborka paní Torensen a pana Piněckého. A mm, těšíme se na to, že se od vás dozvíme aktuální situaci v souvislosti s hospodařením s evropskými penězi a hned si dovolím dát slovo našemu zpravodaji panu Sarvamovi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám všem, kteří jste se dostavili, drazí kolegové a specialisté. Jsme velice vděční za to, že jste dnes na tento významný workshop přišli. Musím říci, že bych si býval přál, abychom tady měli více členů našeho výboru, protože to by, propůjč, protože to by propůjčilo i důstojnost, protože zasedání našeho výboru je webstreamováno. Baltické moře je jedno z nejznečištěnějších moří. E, vysoká, e, vysoký obsah živin způsobuje jednu z největších výzev. A když se podíváme na ty závažné dopady na životní prostředí, dopadáte na 80 80 milionů, 8 0, 80 milionů evropských občanů žijících v Pobaltí. Dnes máme mimořádnou příležitost zvýšit naše pochopení a znásobit naši znalost uh, tohoto tématu z úst kompetentních společností, kterým ještě jednou děkuji, že jsou přítomni. V roce 2016 jsem našemu výboru pro kontrolu rozpočtu představil pracovní dokument, který se týkal zprávy Evropského, Evropského účetního dvora a jednalo se, to o, jednalo se o efektivní potírání vysokého obsahu živin v Baltské moři. Jeden z nejvýznamnějších nálezů zprávy Evropského účetního dvora a mého pracovního dokumentu bylo, eh, že navzdory mm, poměrně vysoké finanční podpoře do mm, potírání tohoto problému zůstává tento problém stále ještě velký a ty prostředky jsou bohužel omezené. Od roku 2007 do roku 2013 v tomto období příspěvky Evropské unie pro čištění odpadní vody ve členských státech po Baltí byl 14,5 miliard eur. A e, dodatečně k tomu Evropská unie vydala 44 milionů eur na podporu e, příslušných projektů také v Rusku a v Bělorusku. Eh, ve výměně za tyto zdroje, které byly poskytnuty do tohoto boje, výsledek bohužel byl poměrně malý. Tady to ukazuje, že potřebujeme vejet efektivnější přístup. Pojďme se prohloubit do toho tématu, co můžeme dělat efektivněji. A k tomu má sloužit tento workshop, kde jsme se snažili pozvat experty z nejrůznějších eh, oblastí. Rozdělili jsme toto odpoledne do tří sekcí. Začneme první sekcí, která se týká institucionálního pohledu na toto téma. Bude následovat také vstup z oblasti výzkumu a poslední sekce je věnována problematice financování různých politik, které v současné době se snaží přispívat k řešení problému eutrofikace. Eh, v těchto sekcích bude také čas na otázky a odpovědi a vyzývám každého, aby využil této příležitosti eh, svým příspěvkem do diskuse eh, v závislosti na dopadu evropského financování na vyřešení tohoto problému. Já bych býval byl šťastný, kdyby tady nebyla jenom ta perspektiva Evropské unie. Měli bychom se snažit do diskuse o tom, co můžeme dělat efektivněji také země, které jsou mimo Evropskou unii. A to samozřejmě znamená Rusko a Bělorusko. Děkuji vám mnohokrát. My děkujeme vám, to je velice zajímavé téma a naším prvním řečníkem je doktor Ninema z Evropského soudního dvora, prosím. Děkuji, dobré odpoledne. Jsem opravdu ráda, že mohu prezentovat audit, který dokončil Evropský účetní dvůr na začátku roku 2016. Tato zpráva se nazývá Boj proti eutrofikaci Baltského moře a závěry jsou, spočívají v tom, že počítá, potřebujeme čím dál tím efektivnější akci. Takže eutrofikace, co to je? způsobuje ji příliš velký přísun živin, především fosforu a dusíku. Hlavními symptomy je intenzivní a potenciálně toxické bojení, bojení řas, což ovlivňuje počet ryb a e, Eh, ovlivňuje negativně taky obnovují samoobnovující eh, schopnost moře. 80 povrchu nebo Balckého moře je ovlivněno eutrofikací s tím, že už vidíme fyzik, eh, pozitivní výsledky v některých oblastech. Jsou dvě, dva typy eh, tohoto znečištění eh, nutrienty, především takzvaná rozptýlená, eh, rozptýlené znečištění, které je způsobeno zemědělstvím a dále takzvané bodové zdroje. To, jsou předev, to je především odpadní voda. Tyto dva sektory se, jsou zahrnuty v našem auditu zemědělství, podrobněji v ve Finsku, v Lotyšsku a v Polsku a, zne, a e, odpadní vody v Lotyšsku a v Polsku. A zdále zde máme akce komise. Máme zde nejrelevantnější směrnice, pokud jde o e, živiny, e, směrnici o důsečnanech z roku 1991, a dále směrnici, která se týká eh, městských odpadních vod a zde jsou určité limity pro celou Evropskou unii. To ovšem neřeší problém Balckého moře, které je velmi citlivé. Právě proto eh, regionální úmluva doporučuje striktnější normy, než jsou evropské normy a je e, cíl ke snížení živin přicházejících do moře ze všech e, zemí, které jsou v Pobaltí. Pokud jde o současné tisíciletí. Přístup bude jiný, než byl v těchto směrnicích, protože e, vycházíme z ekologické situace. Proto, abychom dosáhli e, dobrého stavu životního potřebí, je potřeba e, přijmout jakékoliv opatření, samozřejmě za přijatelných nákladů. Je zde Eh, rámcová směrnice týkající se vody, která se zabývá nebo je zaměřená také na snížení živin v Balckém moři. Hlavní otázka pro audit byla, zda akce Evropské unie byly efektivní v pomoci členským státům ke snížení nutriční zátěže pronikající do Balckého moře. A celkový závěr byl takový, že eh, pokrok nebyl velký. V zemědělství jsme našli problémy týkající se především eh, zón zranitelných na základě směrnice o dusičnanech. Zjistili jsme, že eh, předpisy nejsou dostatečně přísné a pokud jde o financování, tak eh, nebylo zaměření, nezaměřovala se na oblasti, na geografické zemědělské oblasti, které by potřebovaly největší snížení nutrientů ve vodách. E, dobrá zpráva je taková, že jsme zjistili určitá zlepšení pro nové programovací období od roku 2014 do roku 2020. Pokud jde o odvod a zpracování městské odpadní vody, tak zde jsme zjistili, že v čase v době auditu e, se Eh, plně, eh, plnili požadavky dané směrnicí v Polsku eh, došlo ke zlepšení, ale stále ještě se neplní zcela. Ačkoliv se tam hodně investovalo a hodnocení komise bylo takové, že implementace trvá moc dlouho. A dobrá zpráva je, že čističky, které jsme auditovali v Lotyšsku a v Polsku, byly efektivní, ale není žádná garantie, záruka finanční udržitelnosti a některé z nich byly předimenzované. Kromě evropských zemí nebo zemí Evropské unie jsme se zaměřovali na Rusko a Bělorusko, které je také v povodí Baltu. Jsou zde určité omezené eh, eh, kanály financování z Evropské unie přes severní partnerství. Tyto projekty jsou velmi eh, náročné, pokud jde o finance a je přitom relativně snadné snížit eh, úroveň eh, nutrientů, eh, když srovnáme s potřebnými náklady nebo s vynaloženými náklady. A Evropská unie na těmto investicím přispívá velmi omezeně a dobrá zpráva, že je, že odpadní voda v San Petersburgu eh, je, se čistí, ale stále ještě bude trvat dlouho, než se všechny tyto projekty dokončí. Například v, Kal- v Kaliningradu se počítá, že to je projekt na 30-40 let a e, jenom omezené množství je nákladově efektivní. E, Stanovili jsme strategii pro oblast Baltického moře, to je jedna z těch makroregionálních strategií přijatých v Radě v roce 2009 a e, cílem je zvýšit prosperitu e, některé, jedním z těch e, cílů je čistá voda v Baltském moři byly přijaty eh, cíle týkající se nutrientů stanovených komisí a tato makroregionální strategie neposkytuje nové financování jako takové, ale jako kanál lépe odpovídá makroregionálním požadavkům. Máme zde některé dobré prvky, jako například některé hlavní projekty, které pomohly eh, dobrý, pr, dobré praxi a dále propojení mezi stra, eh, eh, programy strategické a politiky soudržnosti. A rovněž jsme zjistili, že přidaná hodnota těchto strategií ke snížení nutrientů se stále ještě obtížně hodnotí. Máme určitá doporučení. Za prvé programy opatření na základě rámcové směrnice pro vodu by měly se zaměřit na snížený a, a, e, e, množství, a mě, měření množství nutrientů, e, obsahovat nákladově efektivní opatření a stanovit měřitelné cíle snížení eh, živin. Dále eh, eh, opatření v zemědělství by se měla zaměřit na nejrizikovější oblasti stanovením zón, které jsou zranitelné, pokud jde o dusík nebo dusičnany a zaměřit se na opatření zaměřená na životní prostředí. A pokud jde o sektor odpadních vod, tak zde by se eh, rychleji měla hodnotit plnění eh, směrnic a dále by se efektivně mělo plán, eh, plánovat čištění vod a budování infrastruktury. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát za tento pohled Evropského účetního dvora. No to bylo dost hnusné, musím říci. Je tady někdo z komise, kdo by chtěl promluvit? Paní Laroa? Nebo nevím, kdo chce mluvit za komisi. Bitte schön. Yes. <clears throat> Thank you very much, Chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem Matyáš Malgaj a jsem šéfem oddělení pro uh, námořní prostředí a, a, a vodní průmysl v Evropské komisi. Děkuji, že jste uspořádali tuto akci. Debatu eh, o tomto důležitém tématu. Já dnes budu hovořit ze dvou eh, titulů. Za prvé stručně představím si se členskými státy a také jsem byl požádán o prezentaci Helkomu, a, takže já jsem jeho místo předsedou a Evropská unie ho do, do, prvnímu, mm, do prvního července mu předsedá. Takže nejdříve bych rád poděkoval účetnímu dvoru za předložení závěru. Už jsme z doručení a jejich stávající a, a plňování. Olám se, pokouším se, jestli kde začít nebo kam mířit. Tak kterým směrem bych měl mít? Takže já vám děkuji. Mm. Tohle je takové malé eh, schéma, které ukazuje úlohu eh, těch jednotlivých evropských nástrojů, eh, které do toho jsou zapojené. O tom už jste toho slyšeli docela dost v prezentaci účetního dvora. Nejdříve bych se zaměřil na způsobující eutrofizaci. Jsou různé vstupy, zejména rozptýlené zemědělské vstupy na léta 2014 až 2020 eh, jsme eh, zavedli mnohem přísnější kritéria v programu rozvoje venkova, eh, tedy mm, hodnotit v společné zemědělské politice i v politice regionálního rozvoje. To je velmi důležitý nástroj. Druhá věc je směrnice o čištění městských odpadních vod. Situace se hodně zlepšila, pokud jde o Čížely. Hmm. V implementační zprávě eh, myslím, že můžeme eh, v kotce říci, že valná většina eh, členských států podél Balckého moře, včetně všech těch, které dříve měly nižší úroveň dodržování předpisů. Pravděpodobně v nadcházejících týdnech budete moci se zúčastnit veřejného připomínkového řízení je opravdu důkladně eh, zkoumáme, jestli tato směrnice je pořád připravená eh, na čelení eh, aktuálním výzvám. Chceme řešit všechny. Opravdu to chceme udělat důkladně, aby ten nástroj byl efektivní. Také musím zmínit méně formální práci, ne tak institucionální, ale důležitou. Spolupracujeme s OECD, která nám pomáhá, komisi tedy, Eh, posoudit eh, investiční potřeby a schopnosti. A potom dva další eh, rámcové nástroje. Za prvé je to rámcová směrnice o vodách, která holisticky připo, přistupuje k hospodaření s různými vodními tělesy. A, a jedno jsou a, státy a, a ty výsledky a, nám doufejme a, umožní mnohem lépe eh, vidět, jestli ženské státy eh, stanovují cíle, eh, nákladové efektivní opatření a tak dále. A podobně tak ta směrnice pro námořní strategii. Tady se zabýváme tím, co členské státy nám hlásí. A doufám, že se nám v létě bude dařit, už se podaří ještě v létě podařit, eh, tedy zveřejnit eh, závěry. A potom bude zásadní finanční částky. Já nebudu zacházet do částek nebo do konkrétních čísel, ale hm, ty eh, peníze, které jdou na to, aby dávali lidem například hygienické prostředky, pomáhají také veřejnému zdraví, takže samozřejmě přímou podporu na hm, čištění si odpadních vod, to je opravdu podstatné. Poslední eh, dvě věci, ještě předtím, než eh, představím to, co eh, udělali kolegové v komu. Nitrátová směrnice je velice důležitá dvěma týdny zprávu o, o implementaci této směrnice, takže to je taková další, takový další kousek do institucionální mozaiky. Členské státy Evropské unie nejsou jediné eh, pobřežní státy v EU, je tam ještě Rusko. A mezinárodní spolupráce je tady tedy velice důležitá, které mají ruské regiony oproti svým eh, sousedům. A z tohoto důvodu HELCOM, což je mezinárodní organizace, je velmi důležitou institucí. Tady vidíte ty vlajky, byla vytvořena v roce 1974. Tehdy ty země byly v Sovětském svazu, Německo, eh, tam bylo jako dvě země. A tahle instituce fungovala za studené války a, a spojovala a eh, země, které chtějí chránit své společné moře. A je ještě rádi, že eh, jsme dosáhli jednotného názoru, že je to třeba dělat více a rychleji. pokud je o naplňování našich ambic. Jakou roli tedy hraje Helkom? Eh, eh, je to věc, která řeší eh, tvorbu politiky v oblasti životního prostředí. Vědci zde nacházejí společnou platformu. Balské moře je jedno z nejpokročilejších, pokud je o kvalitu práce říkat, že eh, tady nejsou eh, ty pravomoci toho typu, výkonné pravomoci, eh, které má i ženské státy při implementaci evropského práva nebo komise, když naplňuje svou roli strážkyně smluv. Další důležitá věc z hlediska EU je, že se nám podařilo který má eh, stejný cíl jako evropská legislativa. Asi se dosáhnout mm, dobrého stavu životního prostředí na začátku příštího desetiletí. Pokud jde o eutrofizaci, jak vysvětlím později a jak určitě eh, kolegové, kteří eh, jsou vědecky kvalifikovaní živin, vidíte tady, tady maximální ty přípustné vstupy podle eh, toho, co si myslíme, eh, že je vědecky eh, jako pod možné. Čili tady opravdu lze stanovit nějaké cíle. Všichni pořád zkoumáme, jak tohle může být implementováno. Je to zajímavý experiment který může být inspirací v dobrém i ve špatném pro členské státy v EU. Tady jsou ty docela dobré zprávy. Používáme tady eh, čísla, která jsou eh, aktualizovaná oproti těm, eh, co používal dvůr, čili bychom jsme tam měli ještě o dva roky navíc. Vidíme tady určité snížení o 24% u fosforu a o 22% u dusíku v letech 95 až 2014. Jenom bychom to zasadili do určité perspektivy. Tohle je stejné období, kdy HDP většiny, pokud ne všech zemí kolem Baltu, eh, rostla. Takže je pozitivní, že zde bylo možné dosáhnout určitého snížení navzdory tomu, že tam narůstal objem hospodářské činnosti. A teď velice důležitá otázka. Řečníci eh, nám o tom asi eh, řeknou něco mnohem podrobnějšího nadcházejícím, zase, při nadcházejícím zasedání. A z hlediska eh, tvůrce politiky musím říci, že vidíme eh, zavádní opatření, ale je jasné, že to možná nebude tak komplexní. Musíme eh, také přiznat, že některá ta opatření trvá uvést do praxe déle, než začnou mít určité dopady také jsou nové věci, které mohou doplnit ty negativní eh, dopady eutrofizace, takže to nesmíme vnímat eh, odděleně. Například eh, zvýšená acidifikace za zvýšených teplot je důležitý problém. Akční plán přijatý našimi partnery zatím nebyl plně implementován. Pořád zbývá několik let, takže ta sklenice je tak z plná. Nebo alespoň je o to pokus. Tady máte takovou malou ilustraci té horní části eh, vidíte ty eh, společné kroky, tam, kde se eh, země dohodly proti tomu bojovat společně. Modrá je dobrá zpráva, žlutá možná dobrá zpráva a červená je, že zatím nebylo, zatím tam není dobrá zpráva, čili nic z toho zatím nebylo dokonalo. A tady vidíte eh, jednotlivé eh, kroky na národní úrovni. Tohle eh, země tedy přislíbili, že udělají, aby přispěli. Jedním předpokladem bylo, že to ničem se shodneme. Vidíte tam také označenou eutrofizaci. To jsou dobré zprávy, že žádná z těch si tam nebyla nedosažena a na té národní úrovni to bylo dosaženo velice málo. To je, myslím, velmi podstatné. Prostředků eh, hraje velkou úlohu. Ty jednoduché věci zatím do posud dělali. Jednoduché a eh, levné věci. Takže se dostáváme do fáze, kde některá opatření mohou být dražší. Je několik příkladů opatření, která jsou poněkud efektivní na a teď? na no, technicky, technicky na expertní úrovni, ale ono se to posune výše na politickou úroveň. Děláme analýzu ehm, efektivity národních opatření. Plán, eh, který měl dosáhnout něčeho, je tedy důležité mít ten eh, základ toho, eh, co by to mělo vlastně mít. Možná poslední analýzy v při práci Helkomu. Tam se eh, odhaduje, že eh, každoroční ztráty s eutrofizací jsou eh, do nějakých čtyř, pokud jde o promeškané příležitosti a tak dále. Závěrem tedy řeknu, že vám děkuji. Helkom se snažili reagovat nákladově efektivně, co nejvíce, tak aby ta situace se nezhoršovala snažíme, jak si hodnotit, čeho jsme dosáhli a proč věci, kterých jsme nedosáhli, proč jsme jich nedosáhli a zároveň se snažíme poučit se pro příští e, nařízení, pro příští finanční rámec. Já bych se od vás rád, kterým došlo v roce 2012 až 2014, proč se stále nacházíme v situaci, kdy to, co jsme chtěli, toho bychom mohli naprosto dobře dosáhnout v rámci nařízení a, regul- a pravidel, která máme. To je velice těžko vysvětlitelné občanům. A e, na, v našich volebních obvodech, nezávisle na tom, kde jsou v pob- zdají jedna, jedna z roku 2000, a třetí, čtvrtá z roku 2008, Možná, že ta frustrace je evidentní, ale já jsem se také napsala na seznam řečníků. Chci velice poděkovat za opravdu zajímavé informace. Mám otázku na komisi. Kdo po Baltí se zvýšil do Baltického moře? Jak to vypadá, kolik se vnáší z Ruska do, do Baltského moře? A Vím, že země prac, některé země pracují na to, aby se snížil jejich příspěvek a jaksi toho znečikého moře. A mm, vím, že země prac, některé země pracují na to, aby se snížil jejich příspěvek a jaksi toho znečištění do Balského moře, některé ne. No to je moje první otázka, jak to vypadá tedy konkrétně. A teď Pamana, to je taky moje otázka. Proč? Čím to je? že tato opatření, která byla uskutečňována v Polsku, tam se stavila, stavily čističky vod, nestačilo to, nebo bylo to moc pozdě? A jak dlouho je zapotřebí, než budeme moci dosáhnout? No tak teď prosím komise, aby nám na to odpověděla. Děkuji vám mnohokrát. To jsou obtížné otázky, ale já jsem placen za to, abych se snažil na ně odpovědět. Drahá paní předsedkyně, Začnu s úplně poslední otázkou, protože i pro mě je obtížné na to zodpovědět. Možná, že další dva řečníci budou moci odpovědět něco více. Zvýšeného množství živin budou překonány. Já přicházím z ministerského zasedání a tam je napsáno, že 95% Balckého moře se stále ještě nachází v nejrůznějším stádiu eutrofizace. A to je opravdu tedy velmi znečištěné moře. Jsou tady a je to oblast, která byla velice aktivní celá století hospodářsky, která je hustě osídlená a toto je skutečnost, kterou nemohu skrývat. Situace v tomto ohledu je velmi závažná. Ale co vidíme rovněž, je, že Derry je definován směrnicí o eh, pobřežních, o námořních vodách. Eh, snažíme se také zohlednit ty rybolovné oblasti, a um, ohraničit ty, které nemohou být biologicky produktivní. Ale otázka je, jak bojovat na všech frontách, jak je tedy ta mm, velká generická část odpovědi. Ale abych pokračoval na to, co tady zaznělo, proč se pořád díváme zpátky a zároveň taky dopředu, no. My samozřejmě tak trochu závisíme na zprávách a skutečnostech, které jsou mm, mini zpět, ale řekl bych tak, jak jsme odpověděli v roce 2016. Jednou skutečností je, že všechny instituce společně schvalovaly programy a pravidla, například fondy z, tedy fond, prostředky z Fondu pro venkovský rozvoj, tady byly cíle zvýšenomuji, že jsme zohlednili a v současné době jsme v interních diskasích, kdy se snažíme aby byli zapojeni úplně všichni, všechny zúčastněné strany na základě toho, co nalézáme. My vysvětlujeme, co se nachází v moři, jaké inputy jsou, ale to, mm, jak si přesahujeme kompetence, ale já si myslím, že tady eh, máme co dočinění eh, s dopadem hospodářské aktivity která je, který je tedy poměrně závažný. Asi by se museli zastavit určité hospodářské aktivity za naši stranu. Snažíme se eh, poskytovat prostředky pozitivním aktivitám a eh, klást podmínky pro ty aktivity, které mají negativní dopad kolektivně dosahujeme ctižádostivějšího pokroku, než kdybychom se v tom neangažovali, protože ta situace byla horší před 15 lety. Když se podíváme na směrnici hospodaření s odpadními vodami, měli jsme 12 členských států, které přistoupily daleko, daleko rychleji než stávající staré členské státy za 15 let předtím. Eh, protože tady bylo zapotřebí opravdu vysokých investic, eh, aby se vybudovala zařízení, lokální čističky a tak dále. A aby tady existovalo dobré chápání nejenom ekologických dopadů, ale abychom také pochopili, co je fiskálně trvale udržitelné. A mm, mohu vám tedy nabídnout, poskytnout e, jenom tolik, jako mou čestnou odpověď, jako to, oč se opravdu to skonzultoval s kolegyní. Uh, Když dovolíte, směli bychom vám poslat e-mail, abychom vám dali opravdu adekvátní informace. Prosím pěkně, paní kolegyně. Děkuji vám mnohokrát. Rozhodně se to neprojevilo nějakým způsobem bezprostředně v nějaké lepší ekologické situaci. Jistě vědci by to uměli vysvětlit. Skutečně dosáhli více, než je doporučeno v požadavcích směrnice. A na to může tady kolega souhlasí. Co se týče zemědělství, možná jeden příklad eh, týkající se těch pásem, která je na druhou stranu, to mohl být zase určitá překážka pro uskutečňování příslušných opatření. Máme tady prostě pro a proti v obou. Eh, prostě jsme ještě vzdáleni nějaké dokonalé, nějakému dokonalému řešení. Thank you very much. I, I would like to come back to your... Nedodržování podmínek smlouvy. Eh, jednalo se tady o detailní investiční plán, jakým způsobem přispět při celostní zprávě významné reformě zprávy těchto záležitostí, kde se určité kompetence rovněž i pro uh, E, to, abychom urychlili nějaké akce. A teď ještě, co se týče těch klíčových, e, Rusko překročilo ten strop v dílčím povodí. Závisí to samozřejmě vždycky na statutu v těch kterých zemích takže existují-li statistiky, o to, co se dos- jaký stát, čím přispěl, jakým znečištěním do moře, no to by nám opravdu zajímalo, abychom mohli získat lepší obrázek. A teď budeme postupovat dále v našem programu. Část dvě, pan profesor Humborg z Univerzity v Štokholmu má slovo. Vážení poslanci, byl jsem požádán o tom, abychom vám dal přehled o tom, jaké jsou výzkumné potřeby týkající se eh, pobaltí a já se zaměřím na eh, základní témata. Eh, už něco bylo zmíněno Helkomem Eh, zmíním se o hlavních výzkumných projektech, které jsme tam dělali, včetně eutrofizace. Potom řeknu něco o financování, jak předpokládáme že by mělo fungovat a jak, jak, jaké se používá financování. Podíváme se na určité projekty, které děláme ve výzkumu eutrofizace. Podíváme se na některé hlavní výsledky, jenom velmi stručně. O tom, co jsme se dověděli ve vědě, v, prů, v průběhu té eutrofizace ve povodí a jaké jsou eh, výzvy na otevřeném Baltském moři. My jsme ze Stokholmské univerzity, konkrétně ze Střediska pro Baltické moře, eh, komunikujeme, děláme výzkum a analýzy Eh, ten, v, v ústavu eh, pro Baltické moře se dělá hlavně modelování, máme akční plán pro otázky eutrofizace, tam se dělají vědecké výpočty o tom, eh, toho, o kolik by se musel snížit přísun nutrientů v každé zemi, abychom dosáhli svých cílů. Je to velmi dobrý příklad toho, že vědci spolupracují s Helkomem a s dalšími místními organizacemi, které se tímto tématem zabývají a myslím si, že je to poprvé, kdy bylo přijato vědecké poradenství a vznikl návrh, eh, našich strategických eh, směrnice o strategických eh, zelených strategií akcích v této oblasti Balckého moře. Také se zaměřujeme na komunikaci. Zde máme skupinu, která se nazývá Baltické, Baltské oko. Zde se zaměřujeme na biodiverzitu, eh, rybolov a eutrofizaci, která je stále největším ekologickým problémem v Baltském moři. Děláme eh, politické informace, Eh, můžete je dostat, můžete si je také stáhnout z naší webové stránky. A eh, eh, zde hovoříme o tom, co to je eutrofizace a jaká opatření můžeme přijmout a dále jaká jsou politická řešení. My, jakou roli hrajeme my tady v tomto všem? Už, jsem se o tom, už se o tom hovořilo. Eutrofizaci způsobuje především přísun eh, živin eh, eh, dusíku a fosforu z ze země nebo z půdy, ale také z atmosféry. Způsobuje to růst řas tento systém reaguje pomalu. A v oblasti eh, Kategat, Skaregat eh, je úzké hrdlo. A než se tomu cutore dostane do Severního moře trvá to dva měsíce, takže to znečištění zůstává tam, protože ta voda prostě tam je 30 let. Eh, tak, eh, a trvá strašně dlouho, než se dostane voda ze severu. Ta je velmi eh, slaná, takže je velmi obtížné, aby se tam dostal kyslík. Je to takzvaná anoxická oblast, protože tam, eh, to znamená, že tam není kyslík, nejsou tam eh, tedy živočichové, není tam život, eh, nejsou tam ani korýši, prostě v těchto oblastech není nic. A tyto oblasti draze dramaticky zvýšily v uplynulých 60 až 100 letech. Předešlí řečníci hovořili o tom, že společně s komisí si zaměřujeme na takzvaný akční plán pro Baltské moře. Helkom v tom s námi spolupracuje. Čistě, nebo stručně řečeno, chceme čistou vodu s méně eh, řasami, s méně živinami. A Helkom eh, stanovil, jak to udělat a my jsme vypočetli Eh, modely, abychom dosáhli těchto cílů pro každou jednotlivou zemi, aby věděla, o kolik musí snížit přísun živin. A eh, tento plán se je celoevropský eh, tento systém, mořský, mořský systém v Morském moři je velmi citlivý, citlivější než v jiných oblastech. A máme projekt, který se nazývá Bonus. Je to eh, projekt podle článku 185 eh, smlouvy o fungování Evropské unie. 50 eh, financování jde z Evropské unie, 50 je místní financování a zde se věnovalo 100 milionů euro výzkumu Balckého moře. A v rámci bonusu sekretariát udělal o, úžasnou práci a dal mi tato čísla. E celkem jsme e, e, měli nebo uplatnili 21,4 milionů euro. Měli jsme desetiletý plán, účastnilo se osm zemí. Každá Rusé se rovněž mohlo účastnit a rádi jsme spolupracovali s ruskými vědci. Někdy zde byly překážky, protože nemají přístup k tolika penězům jako eh, zem Evropské, země Evropské unie, ale přece jen jsme spolupracovali ve mně dobře. Tato čísla už jsme viděli, zde jsou obrázky celého toho eh, povodí a to žluté, co tady vidíte, jsou eh, kultivované, obdělávané oblasti, to znamená Dánsko, <clears throat> Německo, Polsko a potom, eh, čím eh, v těchto zemích je 60 zemědělská eh, půda, eh, k severu je to, na severu je to jenom 10 mm, Při uplynulých deseti letech tam přesto eh, klesal dopad nutrientů, ale pořád ještě ten dopad je velmi silný. Mnoho mm, tedy se už učinilo, ale pořád je to ještě problém. Pořád je Eh, proč je eh, eh, postup tak pomalý? Protože ty živiny pořád do povodí plynou. 7 milionů tun fosforu a dusíku se dostává tam každý rok formou nebo z hnojiv a z potravin. 70 plodin se používá pro, jako krmivo pro eh, zvířata. A to samozřejmě nám zvyšuje eh, problém eutrofizace a eh, ovlivňuje velkou citlivost tohoto citlivého systému. Zvířata v, v po baltí eh, produkují třikrát více hnoje, to znamená eh, toho, co, toho odpadu, co produkují, než člověk. Takže zemědělská politika taková, která se zaměřuje, eh, způsobuje tento problém. To je ten celý problém. Stojí to spoustu peněz, technicky je to zvládnutelné, protože víme, jak byl, zvýšila se spotřeba hnojiv eh, desetkrát ve srovnání s rokem 1960. Je spoustu eh, močůvky, spoustu hnoje, kejdy a nejsou tam žádné eh, čističky, které by se zbavovaly těch tohoto odpadu. Je to opravdu eh, jako slon v porcelánu. Jinak skladování eh, hnoje nebo kejdy z hnoje dělat pelety, známe tyto techniky, víme, co můžeme dělat, ale také se musíme podívat na strukturální problém zemědělství. Dánsko zde udělalo velmi mnoho, ale jsou na vysoké úrovni. Dánů je 6 milionů a e, takzvané hotspoty a je velmi zajímavé vidět, na co se musíme zaměřit, kam na které oblasti se musíme zaměřit. A nejde jenom o Dánsko, ale i o další oblasti, které mají potřeby výzkumu. A je zde potřeba, eh, potřeba i v oblasti k velkému eh, snížení eh, přítoku odpadních vod, ale je tam stále velký problém s řasami je tam biodiverzita a funguje jako filtr. A já už jsem vám eh, ukaz, ukazoval eh, tyto, eh, tento obrázek těch zelených řas synic, které rostou každý rok. Ty jsou součástí potravinového řetězce, jak se otepluje život. A podívejme se, jak jakou, jakou potravu eh, poskytují pro eh, ryby, eh, pro sledě. Slouží jako potrava, tak uvidíme, jak to bude vypadat v budoucnu. Dále jsou zde určité sedimenty v a Baltské moře se, eh, zemí, se změnilo z té fáze, eh, už kdy se tam eh, tyto věci hromadí, do, fá, přešlo to do fáze, kdy se pomalu začíná ta, no, to množství snižovat. Hotspotech problémy a oblasti, na které se zaměřujeme, nejsou jenom na pobřeží nemáme dynamické, dynamické modely, které by se zaměřovaly na jednotlivá specifická opatření produkce hnoje. A než se tedy zlepší situace v Balckém moři. Nejsou dobře popsány eh, ekosy, eh, popsány, popsána infrastruktura v této oblasti. Samozřejmě zde máme otázku směr. Play bude tím více porostou a kromě toho tady máme to historické dědictví sedimentů. A financování projektu Bonus je, je pro nás financování a e, tento projekt je velmi úspěšný a byl návrh, aby byl návrh a já si myslím, že mohu mluvit za vědeckou komunitu, že mnozí bychom uvítali, kdyby došlo k tomu financování smíšenému ze strany Evropské unie a jednotlivých zemí, protože to by bylo vynikající. 30 let jsem působila jako politička a nikdy žádný eh, eh, vědec mi to nikdy neřekl. Když jsou nové eh, nálezy, měl bychom o nich vědět. Takže to budeme dělat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Aspoň teď už jsme to pochopili. Já se vás přímo zeptám, když se nic nezmění, že se, že, že se to že se to vypaří. Ne, ne, ne. Ne, ne, to neznamená. Eh, u jezera, jakože on eh, kominen z Finska. Děkuji, dámy a pánové. V této prezentaci nejdříve eh, přehled eutrofizace a potom něco k dlouhodobým trendům, pokud jde o přitékání živin, jaká opatření byla přijata, s jakým úspěchem a jaké doklady o tom úspěchu máme. Někdy se říká, že věci se nikdy neschodnou, ale já zcela souhlasím s tím, co říkal eh, předřečník. Bylo to dobře eh, prezentováno. Balcké moře tedy eh, eutrofizuje ano. My jsme pr- Helkom právě eh, vydal eh, úplně novou věc a sice o posouzení eutrofizace. Dneska a zítra zasedá eh, Helkom v Litvě, kde hovoří o tedy těch výsledcích. Tady máme finské pobřežní vody na této mapě. Ale ono je to hodně podobné mm, všude v, na Baltu. Červená barva znamená, že jsme nedosáhli dobrého výsledku. A jsou tady opravdu eh, různé ukazatele. Ten obrázek by mohl se tedy eh, trochu lišit, hm, kdybychom to promítli podle jednotlivých eh, ukazatelů. Tady máme například specifickou místní faunu v pobřežních vodách. Potom tady máme eh, eh, indikátor eh, fitoplanktonu a chlorofilu. Tam to ve všech finských pobřežních vodách není dobré. Takže ta situace je taková a ty ostatní indikátory jsou někde mezi tím. Už bylo řečeno, že trvá hodně dlouho, nebo bude trvat hodně dlouho obrátit to se situaci a mm, už jsme eh, byli svědky určitých zlepšení. A, to bude zejména tedy v oblasti těch přitékajících živin. Tady nalevo vidíte eh, snížení, pokud jde o dusík, a vpravo eh, snížení, pokud jde o fosfor. V jednotlivých podoblastech těch dílčích povodích Balckého moře. Čím větší balonek, tím větší Eh, zlepšení. U Finského zálivu eh, došlo k 50% eh, snížení od konce 90. let. Tedy, tedy do, do nedávna v roce 2012 a 2014 jsou ta aktuální čísla. Jedna výjimka je Ryšský záliv který lze eh, vnímat jako takové, eh, takovou hnědou oblast tady. Ovšem eh, za stovky let, tady vidíte, že v 60., 70. a 90. letech došlo k značnému zvýšení. A potom tady byla doporučení Helkovu, Evropské směrnice a poměrně zásadní pokles. Zatím jsme dosáhli cílů, tak jak bylo řečeno. Tohle je jeden dobrý příklad, který vysvětluje, proč eh, ten pokles fosforu došel eh, tak daleko. Tohle je eh, čistička odpadních vod, mužičení odpadních vod, které začalo v Petrohradu začátkem nebo kolem roku 2000 a teď dosáhlo tedy maximální úrovně. Tady eh, to vysvětluje určité ty poklesy ve Finském zálivu, ale ne úplně všechny. Zde eh, eh, vidíte odpadové haldy s, fosforeč, s, fosfore, s fosforečnany, které jsou, se vymývají do moře. Byl tady evropský projekt, v ruské, na ruské straně eh, Finského zálivu eh, před několika lety se zjistilo, eh, že tyhle fosforovo-sádrové mm, zásoby se snížily asi o 20%. A jim se podařilo tedy stokrát potom eh, eh, ten odtok do moře. Když se na to podíváme z perspektivy eh, celého Balckého moře, tak to bylo 20% snížení toho biologického fosforu. Čili jeden jediný zdroj a najednou pětina všeho fosforu byla pryč. Čili efektivnější odnímání eh, těch eh, živin. A to je opravdu zásadní eh, prostředek ke zlepšení situace. A jsou další odpadové haldy toho fosforosádrovce u Gdaňsku a u Štětína. A tam jsou vysoké koncentrace v řekách, koncentrace fosforu u těchto hald. Také víme, že v eh, eh, spadových oblastech eh, jsou obce a města, kde lze zlepšit odstraňování fosforu z vod i dusíku. Zejména v severozápadním Rusku, kde jsou menší města, kde se odpadové vody čistí špatně. Ty rozptýlené zdroje jsou obtížnější. Do moře se dostávají e, zejména řekami, ale i tady se můžeme snažit. Tohle je obrázek řeky Daugavy, která se vlévá do Ryšského zálivu. Tam jste viděli, že takže i u rozptýlených zdrojů je možné se trošku e, jako soustředit snahy. Nicméně naše úspěchy pokud hovoříme o mokřady a nárazová, nárazníkové pásy, mají jenom omezený dopad. Můžou být dobré pro biodiverzní, e, příliš rozsáhlý. Jediné snížení tedy e, jsme zaznamenali po té, co odstranění e, těch živin z moře. A vidíte tady určité nákladové odhady, kolik by to stálo na kilo fosforu. A vidíte tady eh, na vápníku založené látky, která je vysoce reaktivní a kterou, eh, bych, která by se opravdu dala použít. Eh, se zadrží právě tímto způsobem a stojí to asi jako třetinu oproti takzvaného modrého růstu. Tady vpravo máte námořní farmy, což jsou obyčejně eh, klece v moři, někdy i na vevně. Já si ovšem eh, kladu otázku, jestli můžeme opravdu vybudovat takovouhle strategii s touto starou technikou, která je také znečištěním, používají v Norsku. Co tedy eh, navrhuji závěrem? Nejlepší návratnost tvořených prostředků bude, Potom rozpílené zdroje, to jsou ty největší e, zátěže, ale každopádně většina z toho jde přes tři řeky. Také musíme e, mít na paměti, e, že kvůli tomu nadměrnému používání hnojiv je půda plná živin. Dala odpovědět na telefon teď, tak já teď tady budu předsedat a, a předám si slovo i jako zpravodaj v rámci této legislativní práce. S obou bych se eh, zeptal, pane Humboldte i pane Korbinene. Jaké tři věci eh, byste jako na, na prvním místě uvedl každý z vás? Já vím, že to opravdu těžké. Not an agricultural scientist. Jsou tady dvě možnosti. Já nepocházím ze stránky zemědělské, ale společenská, společná zemědělská politika má strukturální problémy. Já si myslím, že vyváženější zemědělství, které se zaobírá objem na stejných farmách, by plní eh, techniky. Můžete transportovat mrvu, děláme to v Německu, děláme to v Holandsku, jenom do oblasti několika kilometrů, pak už by to bylo příliš nákladné, ale že důležitá je také ta struktura, prostě nasměrovat to spíše k tomu vyváženějšímu zemědělství. Řekl bych, že stále ještě existuje možnost pro... Děkuji mnohokrát. Eh, chtěl byste něco dodat, pane Korpinene? No, je obtížné dodat něco k těm třem návrhům, ale k tomu, že jste chtěl tři, tedy já bych zopakoval to, co jsem řekl. Je třeba aby všechny země okolo Baltského moře zlepšily, přispěly něčím ke zlepšení situace i na severu Finska a Švédska. Můžeme zlepšit naše vnitřní vody a také naše hospodaření s mm, čistinami odpadního odpadu, s hospodaření tedy s odpadními vodami. Ve své prezentaci jsem uvedl, že zemědělství, které je hlavním zdrojem nutrientů živiny, není rovnoměrně rozděleno. A to samozřejmě také způsobuje tento efekt. A je třeba, abychom se zaměřili v našem úsilí možná i na tuto oblast eh, společně s pobaltským povodím. Eh, dovolíte-li mi do zemědělského systému, pak bychom takřka, ne kompletně, ale takřka mohli splnit ten akční eh, čelí hospodářské realitě. Není možné obvinovat farmáře, potřebují pobídky a podporu. Zemědělství, jak zemědělství, jak dění mrvy eh, do eh, kanalizace nebo do, eh, chybí tady nějaká pravidla nebo čím je to způsobeno? nebo tady za to mohou v německých spodních vodách. A to platí koncový užikatel. A je to způsobeno tím, že máme nevyvážené zemědělství. Na jedné straně tady máme jenom produkování plodin, na druhé straně chov. A nemů- ale je to nákladné, já si myslím, že budeme muset začít to dělat, protože jinak se zvýší obsah nutrientů ve spodních vodách a to je velká diskuze v Německu teď. A to je taky nákladná záležitost. Ja, Dank. Eh. Děkuji vám mnohokrát. Eh, paní předsedkyně, není divu, E, když se podíváme na zařízení na výkrm prasát a umožňuje se stojí plochy, pásy země, když tomu tam člověk projíždí, tak má pocit, že tam jede, že tam musí stát nějaká stará chemička z enderáckých dob. A to je také otázka, zda by velikost těchto chovatelských e, podniků se neměla zmenšit. Další věc mezi pěstováním plodin a chovem dobytka. Protože při pěstování plodin se zaváží umělá hnojiva na pole, aby se zvýšil výnos a zase chovatel vyváží mrvu na ty zemědělské pásy úkol pro vstup, země, které vstupovaly do Evropské unie, aby se nestavily čističky odpadních vod v blízkosti vod. No otázka je, jak se to dodržovalo. Ano, byly vystaveny velké čističky odpadních vod, ale často otázkou nebyla ta velká čistička zdecimované v strašlivém stavu. A než eh, dospěla ta voda do kanalizace, tak prostě prosákly do země, protože ty eh, roury nebyly dostatečně uh, těsné, vodotěsné, ne těsnicí, promiňte, to známe i z Berlína. 12 byly v oblasti Kaliningradu. Tenkrát jsme měli ještě partnerskou smlouvu s Ruskem, která byla teď vypovězena eh, kam plynula řada evropských peněz. a Za to nám byli rusové vděční. Tam se ty peníze používaly na to, aby aspoň Kaliningradská oblast se stala takovou záchytou, se nedostávaly mm, nefiltrované do Baltského moře. A Rusko je významná země, že, která má pobřeží na Baltu, ale bohužel s ní teď nemáme takřka žádné e, kontakty. E, moje první práce v roce 2009 byla model, e, jak se má nakládat s makroregiony baltské problémy jsou známé. Jedna věc je eutrofizace a druhá věc je zatížení lodní dopravou, abych tady jmenoval, alespoň dvě z nich. A Baltikum bylo vhodné, jako takový partnerská smlouva. Byl to model, jak teď musíme konstatovat, který zůstal spíše v rámci teorie. A býval by měl úspěch pouze v tom případě, kdyby všichni, kteří se nalézají v, té, v tomto makroregionu, Eh, skutečně eh, se cítili tak povinováni držnosti, eh, že tedy kromě několika konferencí se toho moc nestalo a každý se pokoušel hospodařit si tak na vlastním písečku a z toho nic ne, jako žádný efekt nevzešel. Rybolov, další téma. A když se podíváme na celkový ten pohled, ten který teď toho, jak bojovat proti eutrofizaci, no tak teď to musíme řešit. Ale já se domnívám, že ta makroregionální struktura by proto byla bývala vhodná, kdyby bývali všichni účastníci se cítili povinováni splnit ty stanovené cíle. A ano, já taky bych ráda teď hovořila sama za sebe a doufám, že nebudeme potřebovat dalších deset let, abychom dospěli k nějakým výsledkům. Eh, a VVF, nebo paní Torison, pardon, z VVF. Nevidím. Krásné dobré odpoledne. Děkuji vám za to, že jste mě pozvali na tento tak zajímavý workshop a poděk- ráda bych poděkovala také předešlému řečníkovi, který měl velice kompetentní informace. Já se vyjádřím k obdobným aspektům, ne, které jsme slyšeli už od mého předřečníka. Tak nejprve něco mm, k kontextu. Já tady reprezentuji náš program WWF Pobaltský ekoregion. My pracujeme na regionální úrovni v Pobaltí už od raných 90. let. Máme kanceláře WWF, jsme dlouhodobým koordinátorem ve všech zemích Pobaltí, stejně tak jako v, Petrs, v Petrohradě v Rusku. A spolupracujeme v záležitostech konzervování a v trvale udržitelném rozvoji Baltského moře. Už se tady tak trochu hovořilo o Baltském moři, o tom, jak složitá je problematika, jak to vypadá s otázkou eutrofizace. Musíme se na to dívat, co přichází z rybolovu, ale co je způsobeno také tím, co je zanášeno do moře ze země. A protože je to tak sensitivní, sensibilní moře, a Kristof už se o tom zmínil, protože tady je příliš malý průtok moři, Eh, vidíme, že tady jsou všechny eh, problémy propojeny a lidské aktivity mají opravdu masivní efekt. A když hovoříme o oblasti povodí, musíme si uvědomit, že je čtyřikrát delší v Pobaltí a v Baltském moři. Je to tak obrovský prostor, eh, který jaksi je kolem Baltského moře, že to přispívá velice k zanášení živinami a je třeba podívat se na ten tok eh, v nejrůznějších sektorech. Nemyslím si, že tady musím říkat moc mnoho o eutrofikaci. My jsme všichni tady zdůrazňovali, že to je to největší téma a zemědělci jsou největší součástí toho. To je běžná, běžný obrázek, který vidíte, mm, jak tady bují řasy a což způsobuje anoktickou situaci, kdy máte bakterie, které to živí, klesají potom na dno moře a mají ničivé efekty. Taky jsem vám chtěla ukázat tento obrázek, abyste viděli, co to skutečně znamená. E, toto je ryba na podzem minulého roku. Je to treska, jedna z našich hlavních e, druhů ryb, která E, nebyla považována za, kritic, e, za nacházející se v kritické situaci, ale podívejme se, teď má stejnou, stejnou barvu. E, tato ryba byla nalezena v hloubce 40 metrů, eh, kde je velice nízká úroveň kyslíku. Vidíte, co způsobuje eutrofizace. Uvědomte si, co se děje. To jako když ztratíte dech, nemůžete dýchat. A to se děje rybám v, Poba- v Balckém moři. WWF eh, už tradičně zveřejňuje takové různé bilancování v jednotlivých členských státech po Baltí. Všechny státy, pobřežní státy Baltského moře. Hovořili jsme o akčním plánu Baltského moře, hovořili jsme o příslušných umluvách. Děláme to už od roku 2007. Hleděli jsme na to, jak došlo k pokroku, jak se plněly závazky i mezinárodní závazky, například v maritimním sektoru. Čili skutečně velice eh, široký záběr tady byl, ale eh, máme teď, v březnu jsme měli eh, schůzi, nedávno tedy, ale musím říct, že znovu a znovu nale, prostě docházíme k tomu, že je třeba zesílit implementaci akčního plánu a lépe skoordinovat úsilí. Ale to už jsme také slyšeli už předřečníků. Já si myslím, že je důležité, že existují takové organizace, které se starají o tematizování této oblasti, tohoto tématu. A máme taky země, které přinášejí už své výsledky a máme země, které chápou, jakým způsobem je nutno postupovat. Víte, můžete mít jakkoliv ctižádostivou úmluvu nebo cíle, dokud nemáte cíle vědomou implementaci, tak vám to moc neposlouží. Jenom rychlý pohled na výsledky. Akční plán eh, má několik různých segment, eh, oblastí, segmentů, jak vidíte tady ty výsledky červené, to je to, čeho, že to nebylo dosaženo, prostě nebylo dosaženo závazku v rámci, stanovených v rámci akčního plánu. A Lhůta je rok, do roku 2021. Všechny země tady pokulhávají za svými závazky. Když hovoříme o eutrofikaci, tady můžete vidět, že máme určité země, které zlepšují situaci a už se o tom zmínila komise, že Dánsko má takovou vedoucí pozici v této oblasti, ale vidíme i Švédsko a Finsko, které si stojí lépe. No ale eh, určité země se na tom stojí hodně, hodně špatně. Eh, eh, máme tady také různé zprávy o eutrofikačních opatřeních. Bude-li někdo z vás o tom mít zájem, mohu vám je dát. Ale my jsme chtěli tuto kategorii rozdělit do tří segmencí pro eutrofikaci. Bylo to program snížení živin, nutrientů a ani jedna ze zemí to nesplnila, kromě tedy Dánska potom e, také snížení nutrintů e, prostřednictvím čistění komunálních odpadních vod a snížení živin, tedy z tohoto titulu tady byla určitá opatření zrealizována, ale ještě nedostatek. Je třeba pracovat na pokynech a standardech. E, je třeba také posílit Ehm, jaksi tlak na zemědělce, aby se snažili méně znečišťovat a méně zatěžovat nutrienty půdu, z níž se potom to dostává do vody. Tyto výsledky přicházejí z roku 2016, kdy země sami podali své zprávy hmm, účetní, soudě, účetní dvůr už se o tom také zmínil ve své zprávě dnes odpoledne. Já jsem byla poměrně šokovaná, když jsem viděla, že ty výsledky jsou tak mm, slabé a možná budete i vy. Můžete, můžeme si položit otázku, proč? Už jsme se na to ptali komise. Máme 177 akcí v akčním plánu Baltského moře. A většina z nich prošvihla termín. Jenom 55% bylo jenom částečně prosazeno, to znamená, že více než polovina ještě čeká na jejich uskutečnění. Eh, Úmluva je sice o velikým nástrojem, to je něco, co opravdu potřebujeme, ale je to dobrovolné. Stejně tak, a už to tady zaznělo, některé regulace, některé předpisy Evropské unie mají nižší standardy, než co by bylo možno dosáhnout na základě toho, co je dobrovolně stanoveno v úmluvě. A domnívám se, že eh, je třeba pracovat na zlepšení. Ale když se podíváme, že i když máme prostě sebe ambicioznější akční plán, když země neimplementují to, co řekli, že by měli udělat, no tak nám to nic nepomůže. Je třeba podívat se opět na tohle. To je výzkum, který zcela jasně podává výpověď o používání umělých hnojiv, to, co se dává na plotiny, polovina z toho se ztratila někde v půdě, vůbec se to k těm plodinám nedostalo, ale myslím si, že je důležité pochopit, kolik se musí ještě udělat v hospodaření s půdou. Celá řada věcí již byla realizována, ale v zemědělství se toho musí udát daleko více. V Evropské, Evropská unie samozřejmě se zajímá o cirkulární hospodářství, o uzavření těch děr, které tu ještě existují, a to by znamenalo, kdyby se to dělalo jak profit pro farmáře, protože by nepotřebovali dodatečná umělá hnojiva, eh, tak pro vlastně tu změnu strukturování zemědělství. Už jsme také hovořili, někdo z vás se o tom zmínil, domnívám se, o agri environmentálních projektech. Eh, my na tom pracujeme od 90. let a to je velice užitečné, protože to působí jaksi osvětově ale právě jsme si tady vyslechli, doufali. Máme také ekologické farmáře, v Pobaltí. Tady máte dvojici, která vyhrála cenu národní ve Finsku, eh, kteří působí jako takoví lídři, stali se regionálními vítězi, protože ukazují, jak všechno je možné, je možné dělat to, co bychom chtěli. A je třeba, abychom vytvářeli takové politiky, které jim umožní jejich práci v této úrovni. A Oni jsou opravdu co si jako velvyslanci, protože ukazují, jak lze hospodařit. A také to dokazuje to, že bude docházet k lepšímu nakládání s živinami. Jak už říkám, nedostatečně, eh, eh, nedostatečná politická opatření existují právě v oblasti Balckého moře. A teď, když hovoříme o tom, co je největší směrnice hospodaření s odpadními vodami a dalšími a dalšími, jak už tady a mrva a tak dále, jako ten velký slon v místnosti, jak už tady zaznělo, já si myslím, že to, co je třeba udělat, je reformovat společnou zemědělskou politiku, protože jedině to nám také umožní pustit se do efektivnějšího řešení. A vidíte ty poslední sloupce napravo, ty dlouhé zelené sloupce, to jsou přímé platby. A to, co vidíme jako ty delší eh, eh, prostě sloupky, to byly ty přímé platby v rámci SZP. jsme o něm hovořili dnes. A já si myslím, že ten návrh eh, víceletého finanční rámce ukazuje, že přímé platby budou i nadále eh, zachovány a to je problém. A eh, my se domníváme, že příjmy farmářů by měly být ve Švédsku eh, co se týče směrnice o hospodaření s vodou, tak většina opatření se dělá v rámci dobrovolného programu pro rozvoj venkova, ale tak, jak tento program existuje dnes, pouze 30 je povinné politiky mohou působit společně, aby se zmírnil ten obsah živin eh, v půdě a v moři. Eh, my jsme diskutovali s celou řadou z eh, vědců ve Švédsku, a poprosili jsme je, aby z dětského efektu s menším rozpočtem. Ale je třeba, aby došlo ke změně, jakým způsobem se dávají ty přímé platby. Musíme mít více zacílené užívání těchto prostředků. Eh, například eh, budou potom tady také musíme rozlišovat platby, jestli se jedná o vysoce úrodnou půdu, kterou, o kterou nechceme přijít a pak je třeba vytvářet specifická opatření pro eh, prevenci proti eutrofikaci, ale je třeba, aby i farmáři si uvědomili jejich odpovědnost. Hnojiv, umělý hnojiv Vidíme, že farmáři zatím vůbec nemějí, že nemají žádné pobíčky, nemají zájem na tom, aby snížili hospodaření umělými hnojivy. No a teď, abych to teda jenom zrychle schrnula. Co se týče budoucí společné zemědělské politiky, já si myslím, že to je, které jsou používané v oblasti, používat takové mechanismy, já si myslím, že ten rozvoj, eh, venkovský rozvoj a podpora z něj se ubírá nesprávným směrem. Musíme zanalizovat situaci, kde ty peníze byly používány a možná, že určité fondy, eh, fondy by se měly dát do eh, balcitě, které budou také zmírňovat tu problematiku, kterou se zaobíráme. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Dneska už eh, jsme tady eh, tady vyslechli několik zlepšovacích návrhů a každopádně eh, rádi přijmeme i to, co doporučí z jeho baltského programu Interreg. Máte slovo. Good afternoon. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já zastupuji program Interreg pro Jižní Baltické moře, ale dnes budu hovořit o několika programech Interreg. Moje práce spočívá v koordinaci vstupu z dalších programů ale a ne vždycky reflektuje jejich eh, oficiální stanoviska, to tedy vezměte v úvahu. V první řadě bych rád vysvětlil, co to Interreg je a jak, obec, jak funguje obecně a dále, jak eh, funguje v boji proti eutrofizaci. Dám pár příkladů z tohoto projektu v této oblasti a eh, zdůrazním některé problémy a možnosti, jak situaci zlepšit. Co to Interreg je? Obecně řečeno, Interreg pro, nebo programy Interreg byly vytvořeny pro řešení stejných nebo podobných problémů přes, eh, v několika zemích, eh, které jsou tedy přeshraniční eh, spočívají v přenosu znalostí a, řeš- a hledání a šíření nových řešení. Interreg v principu nefinancuje základní výzkum. Takže vždycky zde musí být určitý prvek aplikace, eh, pilotní programy, testování nových řešení, ale zároveň nejsou v rámci programu Interreg žádné velké investice do infrastruktury. A možná proto jsou výsledky eh, projektů Interreg eh, tyto výsledky tedy nejsou okamžité. Interreg je přeshraniční a nadnárodní. Tyto eh, programy obvykle zahrnují celé země a eh, ty přeshraniční obvykle zahrnují pouze příhraniční oblasti. A v podstatě se doplňují navzájem. Velmi často ty transnacionální nebo nadnárodní programy zahrnují orgány, jako jsou ministerstva, zatímco eh, přeshraniční eh, programy se obvykle zaměřují na regionální orgány a na místní úroveň. Interreg, a to je důležité, pokrývá řadu témat od rozvoje malých a středních podniků přes vzdělávání, dopravu až po oblast životního prostředí. Obvyklá struktura je taková, že takzvaný monitorovací výbor, který tvoří zástupci Eh, regionu či učiní strategická rozhodnutí ohledně tohoto programu. V regionu Baltského moře je více než 12 programů Interreg. Většinu z nich zde vidíte, vyznačených na mapě. Sedm je námořních, plus pět eh, přeshraničních pozemních a jasnější zaměření na eutrofizaci je jenom u, ve třech. Největší pokrývá prakticky celou oblast prezentovanou v tomto, eh, na tomto slajdu. Eh, to je oblast nebo region Baltského moře. Dále eh, je Jižní Balt, to je tmavě, to je modré a centrální Balt zelený. už eh, eh, od mezi lety 2007 a 2013 bylo vyčleněno nebo věnováno 14 milionů euro na program eutrofizace. Eh, Interreg je jenom nebo používá malou část tohoto financování, ale bylo rozhodnuto se na to zaměřit a od roku 2007 bylo věnováno čtvrtina až polovina financí určených na ekologické témata, na boj proti eutrofizaci a v těchto deseti letech se uskutečnilo 43 projektů celkové hodnotě prakticky 7, 80 milionů euro v těch třech projektech Interreg. Takže jaké je složení těch tří Interregů? Tyto tři programy poskytují zhruba 90 financování eh, problému eh, eutrofizace. Je zde malý podíl národního financování, ale přeshraniční financování tedy zde je zcela podstat, eh, zásadní. A tyto projekty mají za cíl testovat nové věci a implementovat nová řešení v místních eh, oblastech přes eh, hranice. A příklady projektů. Většina projektů se soustředňuje na dvě věci. E, buď e, zamezení e, výtoku nebo přísunu živin do moře, a nebo odstraňování živin ze znečištěných oblastí. A zde na tomto obrázku vidíte příklad projektu, který se zabývá eh, čističkami a jejich fungováním. Zde jde o velmi konkrétní problém eh, léčiv, která se dostávají do odpadních vod a s nimi do moře. Cílem tedy je vytvořit nějaký eh, Eh, nějaký přehled nebo inventář eh, těchto technologií a zjistit, která je nejefektivnější pro odstranění eh, léčiv. Takže to je taková vlajková loď mezi projekty pro region, pro baltský region. Toto přeskočím a tento projekt, který se nazývá Life Lagoons, živé laguny, je zaměřen na odstraňování živin z moře, má velmi lokální dopad, ale je zaměřen na testování efektivních, nákladově efektivních opatření na odstraňování těchto živin, instalováním plovoucích ostrůvků se rostlinami, které odstraňují živiny z vody Toto je další zajímavý příklad eh, platformy, která propojuje eh, zdroje na odstraňování nutrientů s eh, dobrovolným financováním nebo těmi, kteří financují, kteří chtějí nějakým způsobem vykompenzovat ty tyto eh, nutrienty a neutralizovat, eh, neutralizovat eh, svou stopu. Ten se, tento projekt NutriTrace je ze, ze středního Baltiku a je tamní vlajkovou lodí. A dalším příkladem projektu, který se věnuje těm rozptýleným zdrojům znečištění. Je projekt, který už skončil, ale, je jeho, eh, ale ten roz, jeho rozsah nebo dopad je eh, velký, protože bylo vytvořeno 170 demofarem v sedmi zemích. A tyto farmy testovaly a prokazovaly eh, ekologické technická řešení. Tento projekt eh, se rozšířil na dva a půl, na více než dva půl tisíce eh, farem a farmářů. Když hovoříme o problémech a možném zlepšení, začnu věcí, eh, konkrétně e, právním rámcem. V komunitě Interregu jsou pravidla týkající se státní pomoci. E, zde e, úsilí na implementaci projektu je a hlavní aktéři se moc neúčastní nebo nechtějí účastnit, protože stát na to nepříliš přispívá a nestojí za to vyvíjet vlastně takové úsilí. Takže velmi pravděpodobně eh, se shodne většina programů Interreg, že bez eh, státní eh, podpory to skončí u testovací fázy a nebudou zahrnuty soukromé subjekty. Je tedy e, několik těch e, in, programů Interreg, které se zabývají eutrofizací například. A přeshraniční nebo přesprogramová spolupráce je přesto velmi nízká. Snažíme se spolupracovat, ale jsou určité prvky té přes programové spolupráce v rámci eh, hlavního financování a dalšího financování, které také závisí na tom právním rámci. Eh, eh, těch programů je hodně a e, jsou zde některé regiony, které e, se cítí spíše e, vlastníkem těch, pro, těch projektů a mají lepší výsledky. Propojení na politické rámce je, může způsobit lepší le, lepší eh, mm, eh, existenci těch projektů. A eh, to je možné uplatnit v rámci baltské strategie a ve spolupráci s dalšími politikami. Takže kromě té lepší udržitelnosti výsledků zde je otázka ještě většího zjednodušení Nechci do toho zacházet nebo zacházet příliš do detailů, ale eh, jednodušší pravidla by přitáhla více relevantních eh, veřejných i soukromých aktérů. A k tomu dalšímu možnému jde o šíření nebo kapitalizaci dopadů, protože obvykle je to tak, že když skončí financování projektu, tak se trošku zapomene na výstupy. A zde je právě větší role v té kapitalizaci právě e, díky té přesprogramové spolupráci. A zde máme iniciativu, která se implementuje právě v Baltském regionu a nazývá se to projektová plac Interregu. Žádají o další příspěvky, aby mohli spolupracovat s navzájem a to umožňuje eh, rozvíjet ty nejlepší praxe a testovat je v různých řešeních a rovněž to zvyšuje a ty projektové platformy nebo eh, výzva eh, v rámci této eh, programové platformě už byla vydána a skončí v červnu 2018. To je z mé strany všechno. Děkuji vám za pozornost. K této třetí části už nemám takové konkrétní otázky spíš takovou eh, na připomínku, na otázku a eh, na paní Toreson. Politiku. To je samozřejmě, my to uznáváme. Musíme mít ale na paměti, jsme čekali eh, dramatický zásah do eh, než to, co komise už několik eh, let eh, signalizovala. A já tady velice citlivě naslouchám tomu, co... Ale bylo to velice jasné, takže nemám žádné další dotazy. Možná ještě nějaký jiný eh, kolega mohli. Nebo pochopil jsem vás správně, O, o, o jakých uh, projektech mluvíte, když chcete Pokud se podíváme na eh, rozsah projektu, tak tady, tam jde vždycky o nějaké 2-3 miliony eur. A proč státní pomoc brání vlastně tomuto? Celá ta byrokracie která je spojená s pravidly eh, státní pomoci, je příliš veliká na to, aby eh, ji zvládly menší instituce. Oni se prostě nechtějí eh, zapojit do těch projektů. Odpovídám vám na vaši otázku, pochopil jsem to správně tam máte State Aid Abolishment for Higher Involvement of Target Groups and Projects. A já jsem to pochopila tak, že ty prahové hodnoty, ty limity pro uh, eh, uh, eh, případky ze státní pomoci uh, jsou příliš nízké. Já znám ten problém, u, protože můžou dát jenom nějakých 200 tisíc ze svého euro. Takže já tady nechci eh, dělat eh, nepatřičnou vazbu, ale prostě zajímá mě, co tady myslíte touhletou větou. Prosím. A potom kolega celé má také eh, k tomu nějakou otázku. Prosím, Jach. Například pokud čištění vody a odpadní vody je v rukou obce, ale ten astit investice z vlastních prostředků. Zajímavé, když pokud se jedná o menší obce, ke zlepšení eh, těch čističek. To mohl dělat a tak dále. A to je prostě konstantní téma regionální politiky. Jestli eh, my ty naše podpůrné myky v čistotě, ale potom obce a podniky, eh, které tam působí, a nemůžou do toho příliš investovat, Nepodporuje se eh, ten, ta, ten systém místní eh, eh, kanalizace, který by se musel připojit na tu čističku. Čili otázkou je, Jiné vody eh, prostě nemuseli se zasakovat do hlíny, protože eh, není ten systém schopný to pobrat. Řečeno, že mají opravdu velikánskou spojitost peníze do zemědělství, do eh, regionálního rozvoje a potom i na ekologii. A že musíme koukat, když vydáváme peníze na podporu zemědělců, nejenom na to, aby hospodařili třeba Ukázalo krásně na tomhle tom příkladu, který tady dneska prezentujete. Já bych vám mohl říct, paní předsedkyně, další případ. U nás postavila obec ehm, Krás, krásný rybník. Ten rybníkem chce bojovat eh, nebo chce zadržovat vlastně vodu v krajině. A představte si, že nasadili tam kukuřici a přišla první bouřka. Víte, co se stalo? Celý to bahno z toho pole se ocitlo v daném rybníku ale obec nemůže ten rybník vyčistit z důvodu toho, že vlastně dostala evropskou dotaci a ta dotace má nějakou udržitelnost, obec sama na to je kontaminované a že musí projít nějakým způsobem buď to čištění nebo spálení. A to si myslím, že právě ukazuje to, že eh, řada těch dotací opravdu má, má souvislost a musí se hledat větší flexibilita. A já nejsem proto, aby jsme měnili pravidla v půlce Uh, tak tady eh, k té státní pomoci. Eh, tam jsem myslel to, že hm, eh, ty projekty Interregu jsou příliš malé na to, aby změnily podmínky na trhu. Ty jsou vytvořené spíš na testování těch nových věcí. A já můžu zopakovat to, co jsem slyšel na zasedání výboru Interregu Eh, naše eh, projekty jsou v Interregu příliš malé na to, aby eh, nějak... Dobrá, tak to bylo určitě dobré upřesnění. Teď už je to jasné a děkuji všem zúčastněním. Ještě než to úplně uzavřu, tak opravdu mnohokrát děkuji našim hostům následujícím. je třeba dalších strukturálních změn eh, v hovořil o eh, té dramatické nevyváženosti eh, zemědělství. Také dobře víme, že všechno, nebo dověděli jsme se, že všechno souvisí s implementací. Já to budu mít na paměti, protože přísnější regulace. Pokud jde o MFF a, a společnou zemědělskou politiku, tak tam... Byli eh, jste o kondicionalitě, o, tak, takže hm, byla tady spousta eh, zajímavých námětů, které jste nám dnes přinesli. Jim eh, klademe za úkoly, když jim dáváme ty významné zdroje, které jim dáváme. Takže jako schrnutí bych řekl těch opatření a zejména eh, výboru pro eh, rozpočtovou kontrolu eh, doporučuji, aby zaujímal k tomu. A já tedy vám opět ještě tedy srdečně děkuji a slibuji vám, že zůstáváme v kontaktu. My se pokusíme učinit zvolení tohoto bodu. Komisi připomínám. Otázka zanášení škodlivinami. Bylo by dobré, kdybyste nám Evropská komise mohli poskytnout příslušné údaje. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Prosím pěkně. Předkyně. Já budu hovořit jménem naší stínové zpravodajky, která by chtěla poděkovat Evropskému účevnímu dvoru za vynikající zprávu jako členka, eh, jako člen výboru EMPL se zaměřujeme na produktivitu, která je v našem velkém zámku. Eh, výbor pro kont eh, rozpočtovou kontrolu by rád poděkoval dvoru za identifikaci problémů a v nejposlední řadě za doporučení akcí a e, poučení z minulosti. Jsou zde i určité úkoly pro komisi. My všichni se více zaměříme na udržitelnost výstupů a výsledků a na příslušné postupy, a, tak aby byly podporovány projekty, které budou mít e, dlouhodobé výsledky. Jde zde o evropské financování a evropskou přidanou hodnotu. 40 projektů se eh, neuskutečnilo eh, s evropskými granty, 18 se uskutečnilo omezeně a 8 bez eh, grantů vůbec. Zaměřujeme se, zaměříme se na to ve víceletém finančním rámci. Děkuji vám za zprávu. Dankeschön. Wir gehen Tak tady máme tu zvláštní zprávu eh, k evropské eh, podpoře produktivních investic eh, v podnicích. Tato zpráva přispívá na, tedy k podpoře naší snahy dosáhnout takovou kulturu založenou na výkonnosti. E, Evropský e, účetní dvůr zprávě uznává, že regulační rámec k trvalosti e, těch produktivních investic se zlepšil v letech 2014 až 2020, tedy v tomto období oproti předchozímu programovému období. Komise souhlasí, že je třeba přijmout kroků k dosažení trvalosti v rámci tohoto období. Budeme tedy se snažit i eh, tyto, eh, tento rámec eh, vylepšovat pro to nadcházející období. Komise zdůrazňuje, že neustále podporuje to trvalost, udržet, tedy trvalost evropského financování a to prostřednictvím společného přístupu ke strategickému plánování a intervenční logikou které jsou takovým rámcem opatření. A, a potom jsme eh, zavedli konkrétní opatření, jako je posuzování ex ante pro eh, analýzu nákladů a přínosů eh, projektů a účast na monitorovacích výborech ke sledování výsledku nebo pokroku a zejména výsledků. A potom je tady nový požadavek, aby členské státy provedly alespoň jedno hodnocení na prioritní osu a také aby eh, komise mohla provádět systematické hodnocení ex post. Eh, komise připomíná, že členské státy musí zajistit trvalost výsledků eh, prostřednictvím vhodných výběrových kritérií pro projekty a prostřednictvím hodnocení, tak jak to stanovuje CPR. Několika slovy k těm eh, zprávě a doporučením. Víme, že zjištění eh, účetního dvora ukazují, eh, že požadavky na právní trvalost byly dosaženy všude, u všech kontrolovaných projektů a všude byly překročeny ty právní lhuty nezbytné, minimální. A Dále je tady nedostatečný důraz na trvalost ze strany ale projektových manažerů. A účetní dvůr eh, sám také uznává, že někde eh, eh, vstoupily do hry exogenní faktory, jako je změna tržních a hospodářských podmínek obecně. Účetní dvůr přichází s pěti doporučeními pro členské státy a se třemi pro komisi. Komise přijímá všechny tři. Pokud jde o propagování výsledků a výstupů, eh, po konci té, eh, to, té lhuty nebo toho období eh, pro trvalost. Takže hm, mohu přijmout závazek, že budeme hm, budeme věnovat mimořádnou pozornost tomu, jak členské státy eh, řeší eh, tu eh, trvalost výsledků i v období po roce 2020. A dále, že budeme posilovat tento aspekt trvalosti v těch našich podmínkách, samozřejmě v limitech, které nám dává a ten eh, typ eh, dané intervence, který se hodnotí. A určitě můžeme eh, zajistit, aby článek 71 byl přísně uplatňován. To znamená, že komise bude uplatňovat čisté opravy, kdy ty požadavky nebudou naplněny nebo budou porušeny. Pane Balko, vezmete si ještě slovo? Tahle zpráva, myslím, je e, příkladem e, toho, jak e, po legislativcům říkáme, jako zákonodárcům říkáme, jak zlepšit to nakládání s těmi prostředky. My říkáme, že ten regulační rámec um, zaznamená zlepšení na léta 2014 až 2020 oproti předchozímu období. Nicméně zdůrazňujeme náš hlavní klient, jste zodpovědní za mm, eh, zlepšení podmínek a toto eh, zprávou to můžete eh, mm, nastavit lépe. My samozřejmě tu zprávu rádi předložíme znovu, nebo budeme prezentovat. To bude jistě to tež. Děkuji. Drobné paní předsedkyně, já souhlasím s tím, co zde zaznělo. Opravdu bychom se měli pokusit ehm, dokumentů, to by bylo přesně tohle. Dobrá, tímto jsme se dostali eh, na konec bodu 13 a teď srdečně děkuji. Eh, bod 14, eh, rozvoj venkova. Naše zpravodajka je paní Kardenbach a za účetní dvůr je tady pan Figueiredo. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolíte-li, eh, tak eh, něco přiznamenám před touto krátkou prezentací. Vracíme se opět eh, k tematice společné zemědělské politiky a také zdůrazňujeme některé aspekty, které jsme tady projednávali dnes dopoledne. Otázka zjednodušování a, a větší soustředěnosti na výsledky. Tohle je zpráva, kterou eh, účetní dvůr přijal po eh, kontrole provedené v několika členských státech. U těch nových eh, zjednodušených nákladových variant. Jak víte, tradiční řešení finanční podpory u v rozvoje venkova bylo úhrada skutečně vynaložených nákladů. A, a účetní dvůr e, říkal, že mnohokrát, tedy mnohokrát, že takovéto tradiční řešení e, je na chvilé chybovosti. Proto e, opravdu doufáme, že Eh, dobré eh, řešení může další typy eh, jiného financování. To jsou typy podpory vyplácené konečným příjemcům, které myslíme, že jsou poznám. Tak tam ta nová řešení vyplácení finanční podpory lze využít k následujícímu. Po veškeré kontrolní činnosti jsme zjistili, a výsledky. Podívejme se na to, eh, pokud jde o používání eh, těchto eh, variant, jestli opravdu vedlo ke a také to zjednodušilo administrativu, protože úřady šetří čas při administrativních kontrolách na projekty rozvoje venkova. Tak jsme našli dobré příklady správné metodiky a výpočtů Jedna z věcí, na kterou jsem upozorňoval eh, zákonodárce, je, že je třeba eh, postarat se o to, aby členské státy to používaly eh, více. Ale také říkáme, že SCO, což stěžuje použití, ale dá se to použít na celou, celou řadu různých investic. Že to je svázané s výstupy, ale nikoli s výsledky. Ale můžeme eh, říci, že pokud jde o naše doporučení, tak musím zdůraznit, že komise by měla aktualizovat eh, svá doporučení ke SCO, aby certifikačních eh, orgánů a ve svých pokynech konkrétně odkázat na kontrolu SCO a související systémy vnitřní kontroly. A třetí doporučení, doporučujeme komisi, aby eh, usnadnila eh, vhodné užití SCO a s tímto na mysli by se komise měla eh, zabývat dalšími a to, toto zjednodušení finanční podpory opravdu zjednodušuje situaci. Je to jednodušší pro zprávu a je to jednodušší taky pro konečného příjemce. A toto je propojené na tu další využívání, nebo bylo to náročné pro zprávu, když dříve používala zjednodušené vykazování nákladů, protože musela vypracovat metodiku pro eh, konstrukci těchto nákladů. Z našeho auditu jsme viděli, že dokonce i úvahy o, o e, tom zjednodušení v rámci zprávy na začátku způsobily, způsobily e, způsobilo to, že jejich zavedení, i když to bylo problém pro příjemce, takže si myslíme, že to napomohlo eh, rozvoji venkova. Samozřejmě je to propojeno na další politiky Evropské unie, například na politiku soudržnosti. Ale z našeho hlediska tam by tedy se to mělo taky ukázat eh, eh, tyto, eh, tento pojem zjednodušeného vykazování nákladů eh, se soustředuje na novou metodiku, protože to je metodika, která eh, dokazuje správnost k této, tohoto přístupu, že musí být dostatečně robustní. Metodika jako ty metody metodiky, které jsou skryty eh, v rámci toho řešení, jsou správně konstruovány a správně použity. Doufám, že jsem vám tím odpověděl. Eh, nedos, eh, to, to bylo není, ale o těch, co o tom chři... Tak jsme si zase zajedno a teď zástupce generálního ředitelství Agra, prosím.